Meine sehr verehrten Damen und Herren. Vážené dámy a pánové, vážení hosté, já bych nyní rád zahájil náš další díl jednání. Budeme hovořit o insolvenčním právu. Zahajuji tedy workshop. Nejdříve bych se chtěl omluvit u našich hostů. My jsme začali poněkud později, Souviselo to s tím, že jsme měli neveřejné jednání, jsme se trochu zdrželi, protože jsme tam měli docela složitý případ imunity. To vyžadovalo intenzivní jednání a proto zahajujeme o něco později. Srdečně vás vítám. Nejdříve bych přivítal paní Nora Waters z McKenna Long Aldrich z Bruselu. Dále vítám pana Daniela Fritz od Herman eh, Rex Anbelte, dále Anna Maria Pukšto, doufám, že jsem to vyslovil správně, ze Selenslau firm ze z Varšavy. A dále eh, vítám pana Neil Coopera eh, z firmy Zolfo Cooper z Londýna a nakonec vítám pana Roberta van Galen z Nota Dutils z Amsterdamu. Já navrhuji, abychom postupovali v tom pořadí, jak je to uvedeno, a poté bychom eh, měli možnost položit otázky. Pan Fritz musí odejít dříve a z tohoto důvodu trošičku to změníme a bude mluvit jako druhý řečník. A pak bude možné položit konkrétní otázky panu eh, Fritzovi, tak aby mohl rychle odpovědět Uděláme tedy malé kolečko odpovědí jenom v souvislosti s přednáškou pana Frice. Takže navrhuji, aby začala paní Walters, Ta bude mít úvodní připomínky a bude prezentovat výsledky studie o harmonizaci insolvenčního práva na evropské úrovni, eh, kterou vlastně zadal Evropský parlament. Máte slovo. Ty za to Okay. Slyšíte mě? Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Ehm, děkuji i vám, eh, vážení poslanci. Předtím, než eh, zde uvedu několik eh, poznámek na úvod této zprávy, dovolte, abych řekla několik věcí. Vaše služby nás požádaly, abychom vypracovali tuto zprávu v loňském roce a e, našem e, a instituce Insol Evropa je v podstatě skupinou, kde jsou zastoupeny nejrůznější profese, jsou tam právníci, jsou tam účetní, e, máme další specialisty, máme mezi námi i soudce a kromě toho máme také akademické pracovníky. Ehm, eh, všichni jsme tedy členy této instituce, pocházíme z různých eh, zemí a kdykoliv vypracováváme eh, takovouto zprávu, tak jde o to, abychom vlastně ji koncipovali jako akademickou studii, čili cokoliv je v této studii by nemělo být považováno Eh, jako hlas instituce, která se jmenuje Insol Evropa. Čili já bych na úvod toto skutečně chtěla naprosto jasně říci, tak abyste nemohli později říci, že naše organizace eh, obhajovala eh, jednu nebo druhou věc. Jinými slovy, opakuji, že se jedná o akademickou zprávu, kterou vypracovala skupina profesionálů, to znamená odborníků z různých zemí. Um. Eh, eh, vy jste se na nás obrátili s eh, žádostí, abychom na základě toho eh, nařízení, které se zabývá hlavně jurisdikcí a aplikovaným právem, jestli my jako praktičtí pracovníci se domníváme, že je potřeba, abychom měli více harmonizované hmotné právo v této oblasti. A na základě tohoto požadavku, na základě této otázky, kterou jsme zaslali eh, svým účastníkům z různých členských států, jsme eh, tedy došli k závěru, který je obsahem této zprávy. Eh, všichni budete mít, a myslím, že už jste měli možnost se seznámit s obsahem této zprávy, protože jsme ji dali na web už před delší dobou. Eh, Eh, můj kolega Van Galen eh, potom provede revizi, eh, potom bude provedena revize a můj kolega Van Galen vysvětlí, proč to tak bude. V naší pracovní skupině, kterou jsme vytvořili v Insolu, jsme se zabývali některými dalšími otázkami a teď plánujeme, že k tomu vydáme pokračování zprávy nebo další zprávu. Všichni víme, že toto e, nařízení se e, nezabývá e, přímo harmonizací, přesně se o tom hovoří v recitalu. My jsme si ale uvědomili, že toto nařízení nefunguje tak, jak by mělo. My jsme našli některé faktické věci, které skutečně nefungují tak, jak by měly Kromě toho probíhají i paralelní diskuse s, eh, s příslušným eh, DG, kde se hovoří o regulaci bank, kde se hovoří o tom, že jestliže je potřeba centralizované eh, akce, tak je to podmíněno harmonizovaným insolvenčním právem. Ta příslušné nařízení, které jsme studovali, Ehm, vyústilo v to, že eh, jsme eh, přišli na některé věci, které souvisejí s komy Eh, že eh, skutečně často dochází k transferu některých společností z jedné země do druhé a že zatím nemáme prostředky, jak eh, tyto věci řešit. A myslím si, že je proto potřeba skutečně tuto věc napravit a toto nám dává příležitost to udělat. To znamená tou revizí těch pravidel upravujících insolvenční řízení a možná také tím, že navrhneme další právní předpisy, ať už formou směrnice nebo jinou. Eh, my si myslíme, že harmonizace má určitou prospěšnost v sobě obsaženou, protože teď tak, jak je toto eh, nařízení, eh, jsme svědky toho, že často dochází k hlavnímu řízení a potom k tomu sekundárnímu řízení, což vlastně znamená další administrativní kroky, další náklady. Velice často narážíme na různé zájmy různých zemí a my se domníváme, že Ehm, ehm, prospěchem takovéto harmonizace by bylo takové, že vlastně všechny hodnoty a také veškerá aktiva by byla nějakým způsobem chráněna. Navíc by to vedlo ke snížení nákladů a a také by to zvýšilo eh, předvídatelnost toho, co se eh, může očekávat. Myslím si, že právě tato předvídatelnost by byla daleko jasnější a to pro všechny účastníky. Eh, možná, že bychom měli k dispozici také další kapitál, který by byl tak uvolněn a který bychom mohli využít. Eh, to souvisí také s takovými otázkami jako zajištěním pracovních příležitostí a tak dále. Čili my jako praktikové skutečně se domníváme, že další harmonizace tohoto práva by měla své pozitivní výsledky a byla by prospěšná. Eh, my jsme eh, si vybrali čtyři věci z toho seznamu, které považujeme za relevantní pro harmonizaci ta první otázka, eh, kterou se bude zabývat Daniel Fritz, je otázka tzv. avoidance actions, neboli eh, bude se zabývat tím, jakým způsobem můžeme eh, se zabývat různými smlouvami. Ana potom bude hovořit o tom, jak se zahájí takové řízení a také bude hovořit o způsobilosti těch dlužníků, Eh, bude hovořit o eh, pravidlech eh, souvisejících s verifikací nároku a také reorganizačními plány. A Neil Cooper nakonec se bude zabývat různými pravidly, která se vztahují na skupiny různých firm, což je věc podle mého názoru mimořádně důležitá. Hovoříme-li o insolvenčním právu, o insolvenčním nařízení a také o, její, o harmonizaci těchto věcí. To jsou tedy věty, věci, které my považujeme za naprosto relevantní pro harmonizaci. Kromě toho jsou to a také otázky, které je potřeba vzít v úvahu, když hovoříme o revizi příslušného nařízení. Kromě toho jsme eh, eh, přidali ještě dva další body, které považujeme za relevantní pro harmonizaci, a to je eh, ústřední databáze. Teď když máme úpadkové řízení, tak pochopitelně to spožení v různých zemích jsou různá a proto si myslím, že by bylo dobré Eh, využít eh, portálu e-justice a e-commerce. Eh, to jsou portály, které jsou již velice pokročilé a myslím si, že všechny ty rozsudky týkající se úpadku by měly být dostupné na webu, tak aby všichni měli možnost přístupu k těmto informacím. Dále jsme ještě zařadili jeden bod a to Eh, je otázka zodpovědnosti eh, předsedů představenstva a tak dále. Velice často jsme totiž svědky migrace různých společností, můžeme hovořit o jaké turistice eh, společnosti a já si, my si myslíme, že právě tato věc by také měla dopad na předsedy představenstva, protože pokud eh, by takový předseda představenstva věděl, že v jiné zemi nebude eh, zodpovědný za tyto věci, tak eh, by se tam mohl přestěhovat. Takže já si myslím, že to je další věc, která mluví pro harmonizaci. Dále je tady otázka uznávání třetích zemí Eh, dále potom rozsudky eh, týkající se insolvenčních eh, řízení. Některé země přijaly určité zákony, které uznávají rozsudky vynesené ve třetích zemích a tak dále. My se domníváme, že toto je trošičku daleko, že zacházíme, že toto bychom asi neměli harmonizovat na celoevropské úrovni. Eh, kromě toho každý stát má pochopitelně také upravené věci týkající se hypoték, eh, týkající se cených papírů a tak dále a my jako pracovní skupina se také domníváme, že harmonizovat tyto oblasti by možná bylo eh, opět zacházet trošku daleko. Nejprve tedy bude hovořit Daniel Fritz, který bude hovořit o tom, čemu říkám avoidance actions a také bude hovořit o smluvních pravidlech Eh, to je všechno ode mě na úvod. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, Uh, eh, já jsem německý právník, ale zároveň jsem člověk, který má praxi v otázkách insolvencí a jsem velice poctěn tím, že tady mohu být. Eh, skutečnost, eh, že jsem tady, mm, lze připsat tomu, že jsem byl členem této skupiny Insol Europe Group. Nora Wouters už vám to vysvětlila, ale také jsem členem skupiny eh, v rámci eh, Německé asociace advokátů. Eh, v této německé asociaci jsou různé skupiny, které se zabývají insolvenčním právem a v naší německé skupině také zohledňuje některé evropské aspekty, ale jak řekla Nora na začátku, hovořím tady také ze svého vlastního zkušenosti jako člověk, který má praxi v otázkách insolvenčních jako právník, který se tímto zabývá, ale jak říkám, je to, má tam praktickou zkušenost. Tady uvidíte mu prezentaci. A přestože prezentace eh, je napsána anglicky, tak eh, si dovolím teď pokračovat v Němčině, což je má mateřština. A bude to pro mě jednodušší hovořit eh, tímto jazykem. Um, uh, Jsem velmi potěšen tím, že jste mě požádali, abych přispěl těmito, eh, těmito konkrétními tématy tedy. Chtěl bych ještě jednou poděkovat za to, že jste mi ehm, umožnili eh, a svěřili mi tato konkrétní témata a že budu moci něco k ním říci. Upodám krátkou zprávu o tématech, které se týkají ehm, insolvenčních eh, pravidel, co se týče mm, smluv v rámci insolvenčních řízení a na závěr pak řeknu něco k tématu ehm, výhrada vlastnictví v rámci insolvenčního řízení. K těmto tématům, myslím si, bychom měli eh, věnovat zvláštní pozornost, co se týče harmonizace insolvenčního práva. A proto mám eh, radost eh, z toho, že jste si tato téma, témata zvolili a že je dnes můžeme trošku detailněji probrat. Jestliže se zabýváme insolvenčním mm, řízením, tak mm, tady vidíme insolvenční řízení v klasické formě jako řízení, konkursní řízení tedy eh, eh, řízení, eh, kdy tady můžeme použít latinský výraz konkursus, ale jak říkám, to je staré chápání konkurzu jako řízení, kde jde o celkové řízení, jednotlivé nároky věřitelů, pak jsou tím, že se rozloží majetek, rozdělí majetek dlužníka, pak jsou tyto nároky věřitelů uspokojeny. Moje kolegyně potom později ještě něco určitě řekne k těmto tématům mm, a Ehm, to se bude týkat právě insolvenčních věřitelů. K tématům, ke kterým bych já rád zavěla stanovisko, bychom eh, si však měli eh, uvědomit, že v případě insolvenčního řízení ehm, moderního charakteru nejde o insolvenční eh, řízení, kdy jsou uspokojováni věřitelé, ale jde o řízení, kdy podle národního charakteru, podle zvyklosti a politického rázu může stát v popředí i to, že má být zachována hodnota podniku, že má být zachráněn nějaký podnik, pokud se vůbec se dá zachránit a hlavně jde o udržení pracovních míst. A jestliže pak už jsem e, účastníkem takového insolvenčního řízení, kde jde o zachování pracovní příležitostí, e, tak má být zachován podnik jako takový a pak možná může být rozdělen, tak takovýto insolvenční řízení se netýká pouze e, vyrovnání mezi věřitelem a dlužníkem, celkem, ale je to spojeno s celou řadou dalších stran. A to jsem připravil takový přehled k tomu, protože máme tady insolvenčního správce, pak tady máme podnik, to jsou společníci, zaměstnanci, akcionáři, ale pak tady máme ještě různé podskupiny, rozčlenili jsme to, dodavatelé třeba nebo e, úvěrové společnosti, pojišťovny, ale máme tady i jiné zájmové skupiny, jiné aktéry, stakeholders anglicky. E, to všechno jsme zohlednili jako ty, kteří poskytují úvěr anebo pro najímatele. A teď bych rád řekl něco k tématu. E, Ehm, eh, napadení takového insolvenčního řízení, když bychom se měli teďka podívat na to, jak to eh, v takovýchto eh, žalobách vypadá, tak tady jde hlavně o to, aby práva určitých skupin byla přeskoumána, aby transakce ehm, dlužníků nebo managementu ehm, by byla Eh, zohledněna a hlavně, aby byla eh, přeskoumána. Tyto transakce se z mého pohledu týkají eh, těch, kteří poskytují úvěru, týkají se také bývalého managementu, anebo managementu, který ještě vykonává svou funkci, ale týkají se také osobám, které stojí blízko a které třeba měly určité výhody. Týká se to dodavatelů v německém insolvenčním řízení klasicky to může být i německý stát, který mm, může do eh, toho zaangažovat i státní úřady a může eh, tento, přejít tomuto výkonu daleko rychleji. Jak už bylo řečeno ve zprávě o insolvenčním řízení kolegyně, Nejprve můžeme konstatovat, že eh, insolvenční řízení mm, toto vlastně není právo, které by mm, v různých zemích mm, bylo se mm, automatickým přisouzen. Je to vlastně právo, které může, už existovalo v předkřesťanské době, eh, v rámci nejrůznějších států a v členských státech toto právo má samozřejmě různé formy, eh, které se vyvinuly a tak nás asi neudiví, když ve eh, srovnání ehm, tady vidíme různé oblasti, ehm, to znamená téměř ve všech státech vlastně existují stejné předpoklady, které se týkají stůdkové podstaty. Když se na to podíváme trošku blíže a zeptáme se, kde vlastně máme rozdíly, tak tyto rozdíly na jedné straně vidíme eh, v tom, kdo je oprávněn takovouto žalobu vznést. A podstatným bodem pak je otázka toho, do jaké míry můžeme zpětně od dne, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení, do, do jaké míry můžeme transakce následně eh, zažalovat nebo můžeme si je nárokovat. Dále bychom v této souvislosti měli eh, pohovořit o dosavadních nařízeních insolvenčních řízení v Evropě. Toto bychom měli vzít v potaz a zvážit, jestli insolvenční právo státu by mělo být uplatněno před zahájením řízení, anebo jestli by mělo být uplatněno jiné právo. Tedy je to takové pravidlo, podle kterého protivník, tedy třeba správce nebo jiná oprávněná osoba, se bude, může obhajovat a sice se může obhajovat takovým způsobem, že řekne, že mm, tady vůbec není možné toto eh, právo aplikovat, ale může to být také jiné právo a insolenční eh, tato žaloba eh, pak by nebyla oprávněná. Tedy výsledkem je podle mého názoru já si myslím, že tady bylo právem kritizováno to, že touto úpravou mm, potom Dává se tady přednost určitým právním úpravám, když se podíváme na nařízení, které se týká insolvenčního řízení. Eh, za cíl tady jsou opatření, která mají, eh, nebo, eh, mají přinést důvěru nebo tedy důvěru v trh, důvěru v právní eh, řád, pak už tady se naskytá otázka, jestli je legitimní právě v takových případech, eh, kdy máme mm, pochybné eh, postupy, pochybné kroky, tak si musíme položit otázku, jestli takovéto strany se mohou odvolat na ochranu důvěry, ochranu. Pak ještě jsem krátce toto dal. Mm, zhrnul, jsou tady jednotlivé kategorie které eh, má známe eh, a protože nemáme tolik času a chci dát také ještě možnost pohovořit, aby pohovořili jiní kolegové, tak bych chtěl poukázat na svou zprávu a na své doplňující informace. Insol Europe jako facit, tady můžeme říci, že v zásadě tady máme skutkové podstaty pro vznesení e, žaloby, e, které z právního hlediska jsou spíše neutrální, to znamená, že známe třeba skutkové podstaty, které na základě určité časového harmonogramu mohou mohou eh, vést eh, zpětně k zahájení insolvenčního řízení na základě této žaloby, ale existují také skutkové podstaty, eh, které mohou znevýhodnit věřitele. A proto si myslím, že můžeme diferencovat, protože existují transakce, kde se řekne tady e, strana nebude mít, e, se jí ne, ne, nedá důvěra, protože si z toho, z toho měla určité výhody, nebo dokonce e, došlo k nějakému kriminálnímu jednání nebo podvodnému jednání, ale na druhé straně tady máme právní řády, kde insolvenční řád může zpětně platit, aniž by byl vydán nějaký rozsudek rozsudek. Um, jak jsem na začátku již uvedl, je tady opravdu důležitá tematika z hlediska lhůt a prostorů na Evropské unii. Tady jsou rozdíly a to um, je to ve zprávách jednotlivých zemích, ale i v evropské zprávě. Je to tady přesně vylíčeno. Chtěl jsem uvést několik krátkých um, příkladů. To znamená, eh, ve většině právních řádů je to tak, že se napadá řízení krátce před zahájením insolvenčního řízení. V Německu mm, máme lhůtu tří měsíců, 90 eh, dnů v Maďarsku, v Itálii například až 6 měsíců u těch zákonem eh, daných eh, předpokladů. Někdy jsou velké rozdíly. Tady vidíme lhuty až deseti eh, let v Německu, v Maďarsku pět a v Itálii podle mých názorů maximálně zpětně to může jít do dvou let. Dříve to bylo v Itálii delší, ale bylo to zkráceno toto období nedávno z hlediska možností eh, vznést námitky. Takže v rámci předložené zprávy tady padly návrhy, které mm, byly vypracovány z hlediska možností harmonizace. Je tady specifické téma odstranění výjimky článku 13 evropského insolvenčního práva. Odstranění této namítky by mohlo, eh, této eh, výjimky by mohlo vést k poněkud nepřátelskému eh, vztahu vůči namítatelnosti, také je tady nebezpečí podvodu. Pak jsou tady další návrhy, jakým způsobem pokročit na cestě harmonizace. Jedna možnost by byla, že v rámci insolvenčního nařízení v případě přeshraničních aktivit by se pořídil seznam těchto skutkových eh, podstat. Samozřejmě, že ovšem by to vyžadovalo jednotný právní řád. Další možnost by byla, abychom využívali již podobné skutkové existují v současnosti a vytvořili odpovídající eh, právní řád eh, na národní úrovni. Další téma, kterým bychom se mohli izolovaně zabývat, je téma, které eh, není příliš propojeno s ostatními eh, právními oblasti. Je mm, zásadní podmínky z hlediska namítatelnosti. Eh, I zde jsou aspekty, které by se mohly měnit nebo novelizovat izolovaně. Jinak tomu je u otázek, které se týkají ehm, pokračování platnosti smluv v případě insolvence, insolvenčního řízení. Pokračování ve smlouvách v insolvenčním řízení předpokládá celou řadu tedy ehm, subjektů, to znamená eh, nevždy nezbytně ve smyslu eh, věřitelů, ale mohou to být také Ehm, zákazníci, zadavatelé, pracující, obchodní eh, partnéři. Můžou to být eh, pronajímatelé, tím jsem se já například zabýval. Insolvenční eh, řízení nebo insolvenční nařízení tady zakotvilo některé výjimky, například Eh, jsou tady výjimky z hlediska zahájení insolvenčního řízení, ale také jsou výjimky u pracujících a pronajímatelů. Když to porovnáváme eh, z hlediska jednotlivých právních řádů v členských státech, tak vidíme, že tyto právní oblasti nemůžeme vnímat monoliticky otázka ukončení pracovních smluv nebo eh, pronájmu pronájmů a odpovídajících smluv v insolvenčním řízení musou být vnímány eh, v celku. Eh, již insolvenční právo a jeho charakter předurčuje tuto záležitost. Některé insolvenční práva jednoduše umožňuje ukončit pracovní smlouvy, ale existují vedle toho eh, insolvenční eh, práva, kde eh, je nutné ukončit pracovní poměr podle pracovního zákoníku, tak je tomu v Německu, ale také v Holandsku. Na druhé straně existují také právní řády, kde insolvenční věřitelé mají jaksi prioritní Eh, místo z hlediska eh, vyrovnávání pohledávek. Například německé právo nemá vůbec žádné rozlišování mezi věřiteli. Všichni věřitelé jsou vnímány naprosto stejně. Podle mého názoru to už ukazuje, že pokud se budeme snažit o harmonizaci na úrovni eh, smluv, tak mm, už z insolvenčního hlediska Musíme zde zohlednit propojení s ostatními insolvenčními řády z hlediska jednotlivých věřitelů, například ranking a potom pořadí jednotlivých věřitelů. Další relevantní záležitost u tohoto tématu se týká sekundárního insolvenčního řízení. Evropský eh, zákonodárce vnímá toto sekundární řízení jako pomocné řízení, které eh, by mělo být nápomocným nástrojem, které provází hlavní řízení. Praxe ukázala, že sekundární insolvenční řízení často není žádoucí, protože v insolvenci se jedná o rychlost, o předvídatelnost především a v případě dodatečného sekundárního řízení nebo několika sekundárních řízení tento princip není zajištěn. Právě pracovníci nebo jiné subjekty eh, pak eh, dostávají jaksi jiné zacházení. Je tady otázka, zda mají prioritní práva či nikoliv a v tomto případě je možné zažádat o sekundární insolvenční řízení, pokud nějaké jiné země je lepší ranking než v tom státě, kde je hlavní insolvenční řízení. I to může tedy ovlivňovat eh, tento průběh. A tady mám stručně vylíčeny rozdíly na, té, na této průsvitce z hlediska ukončování smluv. I zde to považuji za méně dramatickou záležitost. Například ve Francii ukončení eh, smlouvy vyžaduje tedy insolvenční eh, řízení. Eh, není to tak všude v jiných zemích, je možné toto rozhodnutí učinit jednotlivě nebo separátně, nikoli v rámci insolvenčního řízení. Když už mluvíme o pracujících nebo zaměstnancích, tak v Německu tito věřitele nemají žádné prioritní e, právo z hlediska zacházení. E, e, tady používáme lhutu tří měsíců, ve Francii zase je jiné nařízení v tomto duchu. Na tomto místě bych ještě jednou poukázal na návrhy kolegyně, která zde hovořila a která mm, hovořila o smlouvách a pokračování smluv v rámci insolvenčního řízení. Pokud bychom to chtěli harmonizovat, tak bychom museli zpracovat celou řadu témat. Za prvé, všeobecná regulace smluv v případě insolvenčního řízení to znamená ukončit smlouvy nebo pokračovat. Dále je nutné se zabývat úpravou eh, jaksi pohledávek eh, pracujících. Dále také existují specifická eh, práva z hlediska například vykoupení z insolvenční podstaty. Dalším tématem, které tady je, je o to otázka sekundárního insolvenčního řízení. Zde je opravdu žádoucí. Praxe se již setkala s tímto tématem. V Anglii bylo rozhodnutí soudu, které vlastně mělo jak si zabránit sekundárnímu insolvenčnímu řízení, tak aby sekundární insolvenční řízení nebránilo průběhu hlavního insolvenčního řízení. V Německu eh, známe podobné eh, modely. Dále zde mám eh, rotation of title, to znamená eh, majetnické, majetkové záležitosti a zajištění. To je téma, na které možná budete klást konkrétní otázky, protože to je speciální problematické eh, téma. Retention of title, to jsem hm, již stručně uvedl. Jde o to, abychom zajistili zboží. Je to zajišťovací opatření z hlediska dodavatelů a je to problematika nabití či nenabití eh, vlastnictví. Nabyvatel takového zboží může dále oprodávat nebo ještě zpracovávat. Eh, v každém případě eh, je toto v Německu upraveno tak, že je možné zde eh, mít delší dobu zajištění eh, tohoto zboží předtím, než bude dále eh, prodána, anebo se vrací dodavatelům. Spolkový soudní dvůr toto aplikuje také na bankovní záruky pokud se jedná o celkové postoupení, tedy celkovou cézi. Co se týče harmonizace této oblasti, tak musím konstatovat, že to je téma, které souvisí také s věcnými zárukami a zabezpečením. To je článek 5 Evropského insolvenčního nařízení eh, v tomto článku je toto upraveno proto, že evropský zákonodárce tehdy se domníval, že národní řády z hlediska zajištění jsou příliš různorodá v insolvenčním řízení v Evropě. Já si myslím, že tady existují také možnosti pro případnou reformu, pokud Eh, jak si budeme eh, konstatovat to kritický eh, problém z hlediska zajišťování zboží a pokud se domníváme, že je nutné tyto záruky zde ustavit. S tím ještě souhlas, souvisí další témata, kterými se můžeme zabývat z hlediska jednotného přístupu k těmto zajišťovacím opatřením. Víte, že existuje floating charge například v Anglii. Já to žádný Němec nezná. U nás máme samozřejmě jiné postupy z hlediska zajišťování eh, majetku zboží. Takže to je několik poznámek, které jsem chtěl uvést a jsem vám k dispozici pro otázky. Děkujeme, takže teď budeme klást otázky panu Fricovi, ten musí odejít. Máte nějaké dotazy, kolegové? Nevypadá to tak? Páni kolegyně Regna. Herzlichen Dank, eine schnelle... Ano, děkuji, jenom rychlá otázka eh, k sekundárnímu řízení. Tady jde o rychlost tohoto řízení a vy jste mluvil o e, tomto vztahu, tedy rychlost e, a vůči e, dosažení lepšího výsledku. Prosím, mohli by se to trošku specifikovat a možná i srovnat situaci v jednotlivých zemích? Ano, rád k tomu mohu něco dodat. Nemyslím si, že to nutně je téma vhodné pro srovnávání zemí ale musíme na to nahlížet v následující souvislosti. My jsme zavedli insolvenční eh, řád eh, s cílem vyhnout se takzvanému forum shopping. Pak jsme v insolvenčním řádu měli pojem eh, komik, který jsme eh, rozpracovali a to pak vedlo k tomu, že eh, s využitím mm, legální prostředků, to ani nechci vůbec kritizovat, bylo možné ehm, se pustit do řízení v jiných zemích, kdy jsme doufali, že tam třeba budeme moci rychleji z toho dostat flexibilnější ehm, možnosti. A tenkrát, když ehm, evropský zákonodárce ještě ani tak nepočítal s tím, že sekundární disciplinární řízení eh, bude sloužit jako vyrovnání, eh, že věřitele, kteří eh, jakoby Eh, byli v zemi, kde jim jakoby zmizelo řízení, že by mohli zažádat do sekundární řízení. To znamená, zákonodárce tenkrát eh, se na to díval tak, že pro jednotlivého správce insolvenčního bude obtížné eh, v jiných zemích vymáhat nebo poplatňovat svá práva. A proto tady sloužil tento sekundární řízení jako takové pomocné řízení. Tak to, to byla ta myšlenka, která se zatím skrývala. A teď je to spíše opačně, protože správci, správci evropští jsou schopni tady mm, být aktivní i v přeshraničním měřítku. A um, pomocí třeba italských kolegů se mohou Němci pohybovat v Itálii nebo anglický kolega se může takto pohybovat v Německu. Sekundární řízení spíše slouží k ochraně věřitelů, jestliže tito na základě ostatního mm, eh, jiného pořadí by mohli mít privilegium jiné zemi. To znamená, zaměstnanec, když třeba řekne, že podle eh, práva státu A eh, by poskytl, by, by uspokojil nároky v kategorii v země A a řízení se zahájí ve státě B, tak by to znamenalo, že to bude sekundární řízení v zemi A. A proto anglické, britské soudy například eh, řekly, že aby tento, toto řízení, a teď se dostávám k jádru vaší otázky, abychom eh, si, se podívali na případ Anglie, že budeme mít, budeme mít eh, předpisy, tedy rozsudek soudu bylo, že věřitelé v jiné zemi budou uspokojeni tak, jako kdyby bylo dosaženo sekundárního řízení. Proč vůbec tato myšlenka? Jestliže máte podnik, eh, tak ty eh, zpravidla působí přeshraničně vy ještě k tomu zaujmete stanovisko, protože existují případy, kde máme celé koncerny. A proto e, to často bývá taková situace, kdy e, se musí e, rozlišovat, protože u koncernu máme například jeden celkový podnik s pěti různými odvětvími, které plní různé úkoly. Ale takto pět odvětví se zase ještě dělí na 20 jediných právních subjektů nebo jednotek. To znamená, když zjistíte jako správce insolvenční, že máte tento podnik, jedno odvětví, jednu část nemohu prodat, musím ji okamžitě zastavit a bude mě to stát peníze, ale pro jiné části podniku tam je to možné, ty mohu prodat odděleně, ale ty tři další bych si zase chtěl ponechat. To je jenom jako případ. Příklad, když pak potom mám sekundární řízení jiného správce, jiné soudy, tak podle mého názoru dosavadní úpravy nejsou dostačující k tomu, abychom tady mohli provést rychlou celkový prodej nebo rychlý přenos, převedení podniku třeba v přeshraničním měřítku, abychom třeba rozpracovali takový insolvenční plán, což by byla také možnost, jak sanovat podnik. Děkuji. Jsou ještě otázky, takže vám poděkujeme. Pane Fritz, a předáme slovo dál Eh, paní Anne Marie Puško, prosím. Doufám, že jsem vaše jméno správně vyslovil. Pane předsedo, dámy a pánové, já se jmenuji eh, Anna Maria Pučkom. Byla jsem ostatně již představena. Jsem partnerkou ve firmě Salons eh, a jsem advokátka. Já bych teď eh, chtěla se podívat eh, trošičku na některá doporučení z roku 2010, eh, která souvisí s harmonizací tohoto práva insolvenčního. Budu hovořit o třech oblastech. Za prvé zahájení řízení, za druhé potom verifikací nároku a způsobu podávání těchto nároků a za třetí potom reorganizačními plány. Velice stručně bych chtěla vysvětlit, a tím se vracím k tomu, co řekla Nora, také eh, co řekl eh, Daniel. My se domníváme, že harmonizace insolvenční eh, řízení v těchto konkrétních třech oblastech skutečně zvýší efektivitu těchto insolvenčních řízení a kromě toho také odstraní podněty k tomu, abychom se podělili na tzv. forum shopping nebo hledání nejvýhodnější možnosti řešení. Ehm, jde o to, abychom si stanovili takové cíle, které eh, odpovídají té Evro, tomu obrazkému nařízení, tak jak je to vyjádřeno v recitálech 2 eh, a 4. Um, ehm, myslím si, že by bylo potřeba vytvořit podmínky, eh, které by zajistily rovné podmínky pro eh, všechny, tak jako to mluvil Daniel. Eh, harmonizace v této oblasti by mohla vést eh, ke zvýšení počtu úspěšných restrukturalizačních plánů, které jsou velice důležité pro například pro zachování pracovních příležitostí a také pro to, abychom udrželi nízkou úroveň nezaměstnanosti. Eh, harmonizace eh, také přispěje eh, ke zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti výsledků těchto insolvenčních řízení, což jsou věci mimořádně důležité hlavně pro věřitele, protože um, vlastně to bude znamenat zavedení určitých ochranných opatření, která Eh, by měla chránit eh, legitimní očekávání věřitelů. Co se týče tedy té první konkrétní oblasti, eh, kde by mělo dojít, nebo se navrhuje zde harmonizace, to se týká tedy zahájení insolvenčního řízení. Ehm, tady se jedná o čtyři oblasti, ve kterých by mohlo dojít k harmonizaci. Za prvé je to standardizace, Eh, toho, co předchází zahájení. Dále potom se to týká těch subjektů, které jsou vlastně dlužníky v rámci tohoto řízení a kteří mohou také ohlásit eh, úpadek a dále potom se to týká pravidel eh, povinných nahlášení insolvence ze strany dlužníků různé členské státy Eh, mají různá eh, ustanovení eh, v těchto oblastech. Většinou se jedná o dva druhy rozdílu. Za prvé se to týká otázky, jestli různé zákony mohou umožnit dlužníkům, kteří ještě nezahájili insolvenční řízení, jestli mohou eh, se na ně vztahovat eh, tato nařízení. Některé členské státy to umožňují, umožňují to zahájení insolvenčního řízení pouze těm eh, dlužníkům, kteří již jsou nesolventní, ehm, to znamená platobně neschopní. Ehm, naopak solventní dlužníci, kteří pouze očekávají, že by je mohli potkat finanční problémy, tak ti eh, mají určitou míru ochrany ze strany věřitelů, eh, eh, přičemž v jiných zemích toto se vztahuje pouze na ty nesolventní dlužníky. Co znamená vlastně tato ochrana věřitelů? Může to znamenat například nejrůznější prosazování, může to znamenat také moratorium na platby. V minulosti ten to specifický rys eh, právních systémů v podstatě znamenal často velice eh, značnou pobídku pro ty, kteří hledali výhodná řešení. Eh, ti, kteří tedy dělali to, čemu se říká forum shipping nebo shopping. Um, to znamená, snažili se zahájit insolvenční řízení v jiné jurisdikci. Um, kde mají zajištěné určité pojistky. V některých případech se týká například eh, o takové případy jako Gadla de France nebo Belveder, eh, kdy dlužníci byli kritizováni za to, že eh, ze strany různých subjektů se pokusili vlastně obejít některé ty záruční řízení nebo řízení, která by jim poskytla určité e, záruky a dělali to, čemu se říká form shopping. E, na druhé úrovni jsou také rozdíly, rozdíly, které se projevují již v definici e, těch insolvenčních testů v různých členských státech. Téměř všechny členské státy přijaly takzvaný test likvidity. V některých jurisdikcích Kromě toho se používá ještě další test, který vychází například z rozvahy, eh, kdy se v podstatě hovoří o vztahu eh, pohledávek eh, k dluhům. Co se týče toho testu likvidity, existují určité jurisdikce, které Eh, k tomu přidávají ještě některá další kritéria, jako například hodnota nárokovaných částek eh, ve srovnání s tím, co je k dispozici, jaká aktiva existují u eh, daného subjektu nebo ne. Například v Polsku neexistují žádné zákonem stanovené ukazatele nebo Prahy, které by umožnili dlužníkovi, aby se definoval jako nesolventní. Ehm, v Polsku tato situace eh, nastane až v okamžiku, kdy dlužník přestane splácet své dluhy. Máme důkaz o tom, že existují také rozdíly mezi těmi testy, v jednotlivých zemích. To znamená, že společnosti, které jsou v různých finančních eh, situacích, mohou eh, eh, projít tímto testem v jednom členském státě a naopak neprojít v jiném státě, což může znamenat, že společnosti mají nerovné podmínky při řešení těchto věcí formou restrukturalizace, která jim má pomoci vyřešit finanční problémy a také tím, že eh, požádají o insolvenční řízení, což eh, může vést vlastně k odvodu eh, části toho dluhu ze strany likvidátora. Jestliže teď se podíváme na ty subjekty, které jsou způsobilé jako dlužníci, tady pochopitelně existují situace, různé situace v různých členských státech Ehm, kde existují eh, různé kategorie ehm, eh, dlužníků, kteří eh, nemají nárok na to, aby požádali o zahájení insolvenčního řízení. Někdy se to odlišuje na základě objektivních kritérií. <clears throat> Například v Itálii ehm, insolvenční řízení nemůže být zahájeno ve vztahu k malým dlužníkům v Polsku vlastně se to vztahuje eh, na všechny dlužníky, kteří eh, se stali dlužníky na základě parlamentního aktu a tento akt eh, parlamentu vlastně neumožňuje těmto dlužníkům, aby požádali o zahájení sovečního řízení. Pochopitelně všechny tyto rozdíly znamenají, že velice těžko se tyto věci budou slučovat s očekáváním eh, věřitelů, protože věřitele eh, pochopitelně eh, mohou očekávat, že se provede kolektivní insolvenční řízení, které se bude vztahovat ke všem dlužníkům. Harmonizace insolvenčního práva v této oblasti by byla také důležitá z pohledu Um, politiky eh, v oblasti hospodářské soutěže v rámci Evropské unie. Jestliže eh, vyjmeme tu možnost eh, zahájit insolvenční řízení ve vztahu k vybraným dlužníkům a ve srovnání s jinými státními intervencemi, může pochopitelně v některých případech vést k situaci, kdy máme zakázanou státní pomoc podle eh, smlouvy a příslušného článku v ní obsaženého. Co se týče zahájení úpadkového řízení, tady platí, že každý členský stát Evropské unie má eh, určitý systém, který umožňuje dlužníkovi, aby eh, požádal o zahájení úpadkového řízení, ehm, které může být vyvolané také pochopitelně ze strany věřitelů, ale také ze strany státu. Eh, sem patří eh, nejrůznější orgány, nejrůznější státní orgány, které eh, mohou také zahájit insolvenční řízení. Nicméně v některých členských eh, státech existují určité podmínky, které musí být splněny. Například, eh, jestliže chce věřitel zahájit insolvenční řízení, musí splnit některé podmínky, jako je tomu například ve Švédsku, kde věřitel, který má určité záruky eh, a který má který tak dostal již zástavu, od eh, dlužníka nemůže potom zahájit eh, eh, insolvenční řízení. Jakékoliv takovéto rozdíly pochopitelně mohou vést k situaci, kdy věřitel se s věřitelem bude zacházeno jinak, pokud se bude jednat o hlavní řízení nebo o takzvané sekundární řízení. Podle článku 29 E, e, evropského nařízení o e, insolvenci. Sekundární řízení se může vztahovat jakékoliv mu subjektu, který je z českého státu, kde toto je možné. Že bych chtěla opět se vrátit k tomu příkladu toho švédského práva. Věřitel tam nemůže zahájit insolvenční řízení ve Švédsku, ale má možnost něco takového udělat v jiné jurisdikci, to znamená v jiném členském státě, ve kterém takováto omezení nebo takovéto podmínky zkrátka se neuplatňují takovýchto e, jurisdikcích stejný věřitel potom by měl možnost také e, požádat o zahájení sekundárního řízení mutatis mutandis. E, potom znamená, že věřitel vlastně může také požádat o zahájení hlavního řízení v dané jurisdikci bez jakýchkoliv podmínek, ale neměl by potom možnost zahájit sekundární řízení konkrétně ve Švédsku. Poslední oblast eh, harmonizace která eh, souvisí se zahájením tohoto řízení, eh, souvisí se pravidly povinného nahlášení insolvenčního řízení ze strany dlužníka. I zde jsme zjistili velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Se týká hlavně těch různých lhůt, které musí dodržet dlužník. Například podle polského práva dlužník má pouze dva týdny od data, kdy se stane platebně neschopným a do té doby musí tedy požádat o zahájení insolvenčního řízení. Jestli to srovnáme například se Španělskem, tam tato lhůta je dvouměsíční a může být dále eh, rozšířena na základě žádosti předložené eh, soudu eh, a během, během této lhůty potom může Eh, dlužník eh, dokázat, že se spojil s věřiteli a že jednají o řešení těchto věcí. Z tohoto hlediska eh, polské zákony jsou velice přísné. Kromě toho tento časový rámec může pochopitelně umožnit různým společnostem, aby řešili své problémy například formou restrukturalizace nebo tím, že se to vyřeší mimosoudně. soudně Ehm, to všechno souvisí také s, e, s možností určitých plánů, které pomohou vyřešit situaci dané společnosti. Jestliže ale ty lhuty jsou příliš krátké, potom ta schopnost dlužníků e, něco takového udělat je velice omezená a na druhé straně potom ehm, ty velice e, volně stanovené lhuty ehm, mohou vést Eh, eh, k tomu, že se ty věci řeší na individuální bázi a může to vést ke zvýšení efektivity um, řešení situace věřitelů. Teď bych se chtěla obrátit k, tomu, k té druhé oblasti, eh, která souvisí s verifikací a s tím, ehm, jakým způsobem se žádá o Eh, splnění nároků. Myslím si, že je naprosto zřejmé, že efektivita a transparentnost eh, celého tohoto procesu, včetně toho verifikačního procesu, je mimořádně důležitá. Eh, to má přímý dopad na schopnost věřitele dosáhnout řešení v rámci úpadkového řízení ehm, v různých členských státech jsou to, tyto věci upraveny eh, různě, eh, existují zde různá pravidla související s touto verifikací, to se opět týká hlavně těch lhůt. V některých eh, státech tyto lhůty jsou dané zákonem, v jiných členských státech například se pouze uvádí minimální a maximální lhůta. V Anglii například tato lhůta je určena vždy soudem. Nejdůležitější na tom všem ale je e, to, že existují také na druhé straně určité podobnosti, které souvisejí s dopadem e, toho, co se stane, když nejsou splněny stanovené podmínky. Například v Polsku, pokud nedodržíte příslušnou lhůtu, e, tak to neznamená, že věřitel by ztrácel možnost eh, získat eh, své splnění svých nároků. Eh, v jiných jurisdikcích naopak věřitel toto právo nemá za předpoklad, že věřitel nepodal ten nárok v příslušné lhůtě. Tato otázka pochopitelně byla řešena také Eh, v tomto nařízení v článku 40, eh, který, které ukládá povinnost eh, soudcům, soud, soudu a správcům kurzovní podstaty aby řešili tyto věci pro věřitele v praxi, ale Eh, informace často se nedostanou eh, k zahraničním eh, věřitelům. Jestliže vycházíme z toho, že to, že se vám nepodaří splnit lhůtu, může mít velice těžký dopad na věřitele, tak což se týká hlavně zahraničních věřitelů, protože ti vnitrostátní věřitelé alespoň znají ta pravidla a proto my navrhujeme, respektive naše stanovisko je takové, že harmonizace v této oblasti je skutečně nutná a je oprávněná. Posledním oblast, kde bychom mohli uvažovat o harmonizaci, je eh, věc, která se týká reorganizačních plánů. Eh, I zde eh, ta úloha pravidel upravujících tuto oblast je naprosto zásadní pro vytvoření podmínek pro úspěšnou restrukturalizaci v rámci insolvenčního řízení. Je naprosto přirozené, že co se týče těch praktických pravidel, tady se můžeme eh, eh, setkávat i s takovou situací, kdy vlastně eh, toto tvoří určité překážky pro reorganizační plány a potom nemá společnost jinou možnost, než zahájit řízení o ukončení fungování takovéto společnosti. Opět je potřeba konstatovat, že situace v různých zemích jsou velice odlišné. To souvisí s právě se způsobem, jakým jsou navrhovány ty reorganizační plány. Někdy to je ponecháno pouze na dlužníkovi, který má takovýto eh, na plán předložit. V jiných případech jsou to věřitele, kteří mohou přijít se svým vlastním reorganizačním plánem a mohou tímto způsobem ovlivnit tento proces. Existují zde určité eh, rozdíly také, co se týče eh, hlasování o těchto věcech, to upravuje otázku většiny eh, a tak dále, ale eh, o tom nechci hovořit, protože to všechno najdete v té psané zprávě. Na závěr bych chtěla říci, že ty různé eh, právní úpravy vlastně upravují podmínky pro nejrůznější zainteresované strany a existence těchto rozdílů vlastně je jakousi hnací silou právě proto, čemu říkáme forum shopping, neboli snaze eh, hledat ty nejpřijatelnější podmínky pro dané řízení. Myslím si, že harmonizace eh, insolvenčního práva by skutečně eh, přispěla k tomu, že by eh, nebylo tolik podnětů pro to, čemu říkáme forum shopping a kromě toho by to vytvořilo rovné podmínky také pro restrukturalizační plány protože vlastně by eh, eh, řada států měla stejnou právní, stejný právní základ. Děkuji. Děkuji vám a přejdeme k další části a to je Neil Cooper, jde o insolvenční řízení v případě skupin podniků. Pane Cooper, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo asi zaregistrujete, že naše doporučení týkající se harmonizace mm, e, jsou vlastně dosti omezená. A proto to existuje důvod. Podniky e, ve svém přirozeném prostředí musí e, konkurovat s různými smlouvy, s zaměstnaneckými, mají zaměstnanecké smlouvy a jsou tady různé postupy, které platí v podnicích ve svých vlastních zemích. Pokud eh, tento eh, podnik eh, přestane fungovat, tak nastává insolventnost a to tady máme různá práva. Do okamžiku, kdy nezharmonizujeme práva, která eh, se týkají těchto podniků, tak nebude možné harmonizovat eh, insolvenční eh, řízení. 20 let jsem pracoval v rámci OSN a to musím říct, že jsme se dopracovali k tomuto koncenzu. Můžeme poskytnout modely Eh, modely eh, práv, které budou dobře eh, fungovat na základě národního práva. A také jsem dělal přeskum v 20 nebo 30 zemích. Snažili jsme se přijít z právy, které bude, práva, které bude fungovat pro jednotlivé země, zákony. Ale nemůžeme tady přijít s nějakým zákonem, který bude fungovat někde jinde protože jsou konzultanti, kteří si myslí, že něco velkého, co funguje doma, bude automaticky fungovat v jiné zemi, ale není tomu tak. Ale dnes odpoledne eh, pohovořím o něčem, co je daleko více napínavější, a sice skupiny podniků. Nemusíme tady, ehm, ehm, tady totiž máme výjimko Mexika a eh, Nového Zélandu v insolvenční eh, řízení s výjimkou Filipín ještě. Ehm, to... Well, why does it matter? Máme tady skupiny podniků a tady to je taková nejběžnější forma podniků, s kterými máme co dočinění. Když se podíváme po Evropě, tak většina zaměstnanců v Evropě a tady e, jsou zaměstnána v rámci skupin podniků. A tam, kde eh, skupina podniků eh, přestane fungovat, tak eh, je najednou vystaveno riziku daleko více zaměstnanců. Skupiny také se velice se zvýšila jejich komplexnost za posledních 10-20 let. Máme tady celé skupiny podniků, které jsou něco jako velká kosmická loď, ale takto vlastně biznis, takto podniky nefungují. Podniky vykonávají určité aktivity a to se neřídí podle struktury jednotlivých skupin. Struktury skupin mají mají svůj, svou historii, svůj původ, je tady omezená zodpovědnost a jsou tady určitá rizika. A dá se říci, že toto že tady máme značná omezení, je tady takové rozčlenění, ale je tady celý celá řad důvodů, které bych rád uvedl. Není to eh, nový problém, když se podíváme na úmluvu o eh, úpadkových řízení, z eh, po mm, konce 80. let, eh, tak tenkrát existoval výbor House of Lords v eh, Velké Británii a tam Lord Hoffman poukázal, že největším selháním bylo vlastně to, že jsme se tenkrát nezabývali skupinami podniků. Ehm, ehm, tenkrát přišel model přeshraničního insolvence a ehm, pak byly vynechány z toho skupiny podniků, protože to bylo velice těžké se s tímto vyrovnat. Takže vždycky tady byla taková eh, vždycky existovala tato eh, situace, ale věci se eh, změnily. Měli jsme, teď máme skupiny podniků, ale většina dodavatelů, eh, takových dodavatelských skupin, tady většina zaměstnanců je právě zaměstnána v těchto skupinách. To nejsou individuální subjekty, o to mi tady jde. Smluvní strany z pravidla eh, tady, eh, tady se s tím takto nevyrovnávají v Americe. Eh, tady máme dva eh, procesy. Je to otázka konsolidace, pak eh, administrativní konsolidace a takzvaná we... konsolidace ve Velké Británii. Pokud se chceme to s tímto vyrovnat, tak tady máme takovou komplexní skupinu, máme tady různé úpravy, ale v zásadě je to omezeno někdy třeba na pojišťovny. Pak v jurisdikcích tady vlastně nemůžete dát dohromady Eh, eh, některé věci, ale v praxi to tak eh, bývá. Jedině se musíte podívat na dvě evropské skupiny, KPN Quest a Collins Ney Aikman, abyste rozpoznali rozdíl. V KPN Quest měl celou takovou, to byla taková skupina společností Telekom po celé Evropě a Ehm, francouzská část byla vlastně na, v, francouzskou částí, pak ehm, španělská část byla vlastnictví Španělska, takže tady to bylo rozčleněno a jakmile ehm, rodičovská společnost KPN ztroskotala, tak tady nebyla žádná strana v Evropě, která vlastně mohla zachránit tyto stovky milionů dolarů, které byly investovány po celé Evropě. A teď eh, to je všechno, to je absolutní ztráta, ztroskotání, protože nebylo možné skonzolidovat všechny tyto společnosti dohromady. A toto potom u Eichmana, to bylo myslím 23 společností v deseti zemích v Evropě a mm, jenom 4300 zaměstnanců mělých přímých, ale zjemně stovky e, zaměstnanců, které byly zaměstnány nepřímo. A e, to eh, tady se jim nadále eh, obchodovalo a pak se to eh, prodávalo jako koncern, využívalo se koordinavých administrativních řízení. Pak je tady stále větší potřeba, abychom byli připraveni skoordinovat tyto skupiny podniků, které třeba tady Před pár lety jsme zvažovali tuto věc mm, a pak jsme eh, rozlišovali administrativní koordinaci eh, od takzvaného zásadní podstatné konsolidace. A tady je mezi tím velký rozdíl. Správní administrativní koordinace. To znamená, že se tady zachovají separátní subjekty. To je velice obtížné, protože musíme vzít v úvahu eh, existenci těchto právních jednotek. To je Eh, důležité pro většinu eh, podniků v Evropě. Ale eh, umožňuje nám to tady skoordinovat slyšení, buď společně nebo paralelně, umožňuje nám to skoordinovat to, jak, se vypořád, jak jednáme s věřiteli a hlavně to umožňuje koordinaci toho, jak, jak se nakládá s majetkem v Evropě můžeme ten model přišel z Velké Británie, jedna část byla rozpracována v Nizozemsku, pak to přešlo do dalších eh, továren nebo podniků v Belgii, kde byly dodány nástroje, pak to pokračovalo do továrny nebo podniků v Německu, kde zase tam se jednalo o kabely eh, a nic, pak to bylo všechno eh, zapracováno, zamontováno do vozu. To všechno bylo integrováno. A možnost využívat trh, mm, tak, aby podniky mohly fungovat společně. To byla klíčová věc pro to, aby bylo možné zachránit všechny tyto, tato pracovní místa. Takzvaná administrativní koordinace. Pomocí této můžete skonsolidovat mm, to, jak se vypořádáváte eh, s nároky eh, věřitelů, protože oni pořádně ani nevědí, eh, s kým mají dočinění a pak jde také o koordinaci v rámci jednotlivých zástupců nebo a správců mm, insolvenčních takzvaná zásadní, podstatná konzolidace, eh, která mm, v sobě nese všechny aspekty, které jsem zmínil předtím, ale všechny, veškerý majetek se jaksi háže do jednoho eh, hrnce. Jsou tady, někteří z toho profitují a někteří eh, ne, protože nemůžete z toho udělat průměr. Věřitele a opačně. Eh, pak tady máme závazky v rámci jedné skupiny, ale my jsme se pak rozhodli, že toto bude velmi výjimečná eh, náprava, že bychom se měli zabývat otázkou podvodu, kdy eh, majetek, majetek jsou, no aktiva jsou smíšená, nebo to by to byly případy, kdy bude nemožné z nějakých důvodů rozlišovat, jaké majetky nebo jaké aktiva patří komu. Takže od teďka a to ovlivní určitě způsob, jak budou fungovat americké soudy. Takzvaná podstatná zásadní konsolidace bude eh, velice důležitou náprav, nápravným opatřením. A myslíme si, že je žádoucí, abychom brali v potaz mm, právní jednotky, eh, které fungují v rámci takové skupiny. Co tedy, eh, co ještě potřebujeme? Měli bychom se podívat eh, na eh, spolupráci ve Velké Británii, podívat se na současnou úpravu. Třeba tady existuje jeden podnik, kdy máme hlavní a sekundární řízení solvenční a obě strany musí spolupracovat. Ale tady se ani evropská úprava nezabývá skupinami podniků, nezabývají se stejnými údaji, nepracují se stejnými údaji. To znamená, potřebuje potřebujeme právní povolení, eh, abychom mohli spolupracovat. Protože pokud toto nemáte, tak ehm, ehm, to, co budete dělat, bude znamenat, že se budete vměšovat do eh, práce jiné jurisdikční oblasti. A jak víme, nikdo toto nechce. Jak eh, toho docílit? Musíme vzdělávat dále soudy, potřebujeme tuto, musíme využít těchto kompetencí, potřebujeme praktické formy spolupráce. Je je, tak, abychom mohli eh, společně postupovat, musíme rozpoznat eh, problémy. A to bude otázka jurisdikce. A bude to otázka eh, jurisdikce, ať to bude přeshraniční otázka, anebo z jurisdikce v rámci jedné zemi. Dále musíme umožnit skupině podniků, aby si jmenovali stejného správce pro skupinu. To zdá se, že to není velký problém, ale je, protože to je velmi, velmi důležitá věc, jak, tak, aby bylo možné skoordinovat řízení. Pokud dojde ke konfliktu zájmu, tak se s nimi můžeme vyrovnat tím, že budeme eh, jmenovat dodatečné správce, kteří se budou zabývat těmito otázkami konfliktu zájmu. Spolupráce mezi zástupci nebo správci insolvenčními, to je klíčová věc. A v kontextu skupiny podniků máme různé osoby, které mohou být jmenovány a které budou zastupovat tyto skupiny a potřebujeme, aby vzájemně spolupracovali v rámci skupiny a to stejným způsobem, jak jako by fungovali, jako by pracovali pro jeden právní subjekt. Myslím si, že toho není tak um, velký úkol. Máme pocit, že by tito lidé měli spolupracovat do, v maximální míře. A kromě eh, soud by měl být ještě pravomoce přijít eh, s různými opatřeními, která mě, měla být ehm, z její strany naplněna. Jeden ze způsobů, jak toho můžeme docílit, je eh, to, čemu říkáme přeshraniční dohody. To jsou dohody, kterým se tyto podniky zavázaly. Tady se praktikuje různým způsobem v různých zemích. A první bylo zavedeno v roce 1991 v případě Maxwell mezi USA a Velkou Británií. Ale od té doby už bych bylo bylo 30 nebo 40. A toto všechno, když to zhrneme, to je eh, zhrnuto v jiné publikaci, která eh, je citovaná eh, v dokumentu, který obdržíte. A tady máme celou řadu věcí, které mohou hm, obsahovat typicky takové dohody přeshraniční. Právě jsme ukončili devát šestý víceletý, víceleté eh, soudnické kolokvikum. Eh, šlo o spolupráci insolvenčních soudců, měli jsme tam asi 80 soudců, bylo to organizováno pod záštitou Světové eh, banky a další organizací. A soudci si myslí, že toto je praktická cesta předu. protože nebyl tam ani jediný soudce z jediné země, který by vznesl námitku vůči tomuto typu eh, dohody. Mm, eh, takže řízení probíhají v různých jurisdikcích. Některé otázky, třeba vlastní eh, kapacity, mm, jak, tedy otázka, práv, jak právně podepsat takováto dohoda. Normálně by takovou dohodu nepodepisoval soudce, ale nějaký insolvenční správce se souhlasem soudu. Děkuji vám, pane předsedo. To bylo vše, co jsem vám dnes chtěl sdělit. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky a Nyní bude hovořit Robert van Gaaln o regulaci a situaci a budoucích perspektivách. Máte slovo. Mikrofon, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste mi dali tuto možnost říct si něco také o e, tom nařízení, které souvisí s insolvenčním řízením. Dovolte, abych na úvod řekl něco obecného, řekl také něco o historii. Já se omlouvám, nevěděl jsem, jak to funguje. E, článek 2.20 e, smlouvy Eh, říká, že by se eh, měly zjednodušit eh, věci související s prosazováním rozsudku a umožňujícím lepší spolupráci. Toto ustanovení je z roku 1968 a dostalo se také do úmluvy příslušné, e, která se týkala občanských a obchodních záležitostí. Tato úmluva ale neupravovala vůbec e, situaci insolvence. Existuje celá řada návrhů e, na smlouvu, ale až v roce 2000 vzniklo nařízení o insolvenci které upravuje eh, tyto věci související s, tou, eh, s tím původním požadavkem. Toto nařízení potom stoupilo v platnost v roce 2002 a vlastně představoval obrovský krok eh, ku předu, protože předtím bychom mohli říci, že vlastně veškeré znalosti související s mezinárodním insolvenčním právem Eh, bylo minimální, všechno by to vešlo asi tak na velikost jedné známky, ale toto to právo, tyto zákony jsou teď eh, mnohem eh, významnější, jich mnohem více a jsou součástí také evropského práva. Toto nařízení se zabývá insolvenčním řízením, které bylo zahájeno v některém z členských států za předpokladu, že komi je, se nachází v rámci Evropské unie. Eh, různé úvěrové instituce, eh, pojišťovny a eh, další jsou z toho výjimuty, ale existují další zákony, které souvisejí právě s nimi. Patří sem také zákony opravující jurisdikci, vzájemné uznávání, prosazování a také příslušného práva. Eh, eh, kromě toho se zde hovoří také o vztahu mezi eh, hlavním řízením a sekundárním řízením. Hlavní řízení je zahájeno v členském státu, kde se nachází sídlo komy a sekundární řízení potom ve členském státě, kde stejný dlužník má svou provozovnu. Ehm, toto nařízení dále obsahuje ustanovení o tom, že by eh, komise měla vypracovat eh, zprávu před 1. červnem 2012 k této otázce. A pokud to bude potřeba, tak eh, tato zpráva by měla také obsahovat návrhy pro, pozměňovací návrhy. V naší ehm, instituci Insol Europe, o které hovořila Nora Wouters, tam jsme vytvořili eh, pracovní skupinu, které já předsedám a tato pracovní skupina se zabývá eh, otázkou eh, možných změn v tomto nařízení, které možná budou potřeba. Chtěl bych říci, že Insol Europe je vlastně tou nejzásadnější evropskou organizací zabývající se touto situací. Máme více než tisíc Eh, lidí, kteří pracují s námi, jsou to soudci, jsou to praktikové, jsou to také akademičtí pracovníci a všichni tito lidé vlastně eh, mají právě eh, svůj zájem v oblasti mezinárodního insolvenčního práva. Tato pracovní skupina v současné době uvažuje o tom, eh, jaké by měla sformulovat, jaká by měla sformulovat doporučení, kde eh, pro ty oblasti, kde bude potřeba revizi provést. Já jsem eh, zde uvedl seznam těch asi nejdůležitějších věcí. To první věc, kterou je potřeba zvážit, je otázka související s článkem 1 odstavec 1 tohoto nařízení, kde se stanoví, že co se týče rozsahu působnosti eh, tohoto eh, nařízení, tak tam se to vztahuje jenom k jmenování likvidátora a také eh, k řešení vlastně odvodu těch věcí, které patří Um, které jsou ve vlastnictví eh, dlužníka. Eh, to znamená z úpadkového eh, práva, které je používáno ve Spojených státech. Je to také jeden z těch důvodů, proč někdy zahraniční investoři nepovažují evropská řešení za příliš atraktivní, protože vlastně nevědí, kdo bude řídit to vlastní řízení. Čili jedna z těch otázek, na kterou bychom se měli zamyslit, je právě tato otázka týkající se eh, řízení, ve kterých eh, dlužník i nadále je vlastníkem aktiv. Eh, za druhé se to týká neuznávání neevropských řízení, například řízení, která jsou zahájena v Kanadě nebo v Austrálii na které se vztahují eh, zákony, které nebyly přijaty ve většině evropských zemích, i když v některých přijaty byly. Souvisí to ostatně i s zahájením e, řízení v členských státech v případě, že komi e, se nenachází v, Evropské unii. Například komi je v New Yorku, ale má provozovnu v Německu, takže v takovém případě by možná bylo užitečné, aby bylo zahájeno řízení v Německu a otázka je, jestli by toto mělo být také zahrnuto do tohoto nařízení o insolvenci. E, další věc, kterou tady nemám napsanou na tom diapozitivu, je otázka Eh, definice komy eh, samotného. Eh, Komi vlastně určuje, kde, budou, kde bude zahájeno to hlavní řízení a to má v podstatě tři důsledky. Za prvé, určuje se tím, ze kterého členského státu bude likvidátor. Za druhé, to určuje který soud má příslušnou jurisdikci eh, v tomto řízení a za třetí to také určuje vlastně, eh, jaké právo a jaké zákony se budou k tomuto řízení vztahovat. Hlavně eh, ta poslední věc je důvod, proč dochází k tomu, čemu říkáme turistika komy. Dlužník se snaží převést svou, své komy tak, aby mohl zahájit insolvenční řízení ve členském státě, eh, kterému, který mu zajišťuje eh, lepší podmínky. Otázka je, jestli tato turistika komi by měla eh, pokračovat i v budoucnosti a to je právě ta věc, kterou se v současné době Insol Europe zabývá. Další bod je potom právo třetích stran in rem. To se týká článku 5 odstavce 1 tohoto nařízení, kde se stanoví, že zahájení insolvenčního řízení nebude mít dopad na práva in rem ze strany věřitelů nebo třetích stran, co se týče aktiv, která patří eh, dlužníkovi, který má své sídlo v jiném členském státě. Například, eh, jestliže jsou zahájena hlavní, zahájeno hlavní řízení v Belgii a dlužník má svůj majetek v Německu, eh, a tento majetek je vlastně také zástavou pro banku, tak potom by to nemělo ovlivňovat právo banky ve vztahu k tomuto majetku Eh, zatímco eh, to řízení v Belgii by mohlo mít dopad na tu část majetku, který je fakticky eh, přítomen v Belgii. A otázka je, jestli bychom toto rozlišení měli i nadále uplatňovat, a nebo jestli ten majetek v Německu by, že, by, že k němu mělo přistupovat ke, stejně jako k tomu majetku, který se nachází v Belgii. Eh, další otázka se týká eh, pracovních smluv. Eh, v tomto nařízení se hovoří o tom, že to zaměstnanecké smlouvy znamenají, že vlastně toto všechno tedy by mělo být platné, ale otázka je, jaký je rozsah působnosti. Je zcela jasné, že toto ustanovení se týká například ukončení pracovního poměru, jestliže například tedy bylo zahájeno belgické řízení a jestliže existují nějaké zaměstnanecké smlouvy, které se řídí francouzskými zákony, potom eh, skončení pracovní smlouvy eh, se bude řídit francouzskými zákony, včetně tedy eh, zákona opravujícího insolvenční záležitosti. Co se týče vlastně utváření jakýchsi priorit pro věřitele, tak eh, to nespadá pod eh, <clears throat> toto ustanovení. Ten belgický příklad eh, tedy by znamenal, že nároky belgického zaměstnance se budou řídit belgickými zákony. Ale otázka, která není řešena, je následující. Jestliže určitý podnik je převeden, Fritz ostatně o tom již hovořil, Eh, eh, potom to hlavní pravidlo eh, platné zde v Evropě je takové, že ty pracovní smlouvy v podstatě se převedou tak, jak se převedl tento podnik. Možná by bylo lepší mít možnost určitých výjimek pro případ likvidace. To znamená, jestliže se jedná o insolvenční řízení, které vede k likvidaci Některé členské státy využily této výjimky, jako například Holandsko, ale třeba Německo nevyužívá tuto výjimku. Jestliže tedy bude zahájeno řízení například eh, v Nizozemsku a eh, ta, ta smlouva je upraveno německým zákony a během insolvenčního řízení daný podnik je převeden na eh, to, kdo ji kupuje, potom otázkou je, jestli to bude převedeno tyto smlouvy podle holandského nebo podle německého zákona. Potom se jedná o, e, akci, e, o takzvané újmové akty. Tady budu velice stručný, protože e, kolega Fritz o tom ostatně již hovořil. Ten problém, se kterým se setkáváme, je ten, že v podstatě tady máme dvojí test který má eh, umožnit eh, zabránění újmové transakci, že takováto transakce by měla být napadnutelná jak na základě eh, insolvenčního řízení a také na základě smluvního zákona. Co se týče toho smluvního zákona, to pochopitelně může ovlivnit můžeme ovlivnit tím, že si zvolíme podle čeho budeme tedy se řídit. Například eh, eh, jestliže bude lépe upraven z pohledu příslušné strany holandský zákon, tak potom zvolí eh, tuto cestu. Co se týče probíhajících procesů, to je věc, která je velice podrobně popsána v té psané zprávě. Je to velice odborné, takže o tom hovořit nebudu. Další věc potom se eh, týká těch eh, pravidel, eh, která jsou zaručena. Je to opět velice zajímavá věc. Jestliže zahájíme například hlavní řízení v Nizozemsku a sekundární řízení probíhá ve Francii, tak potom může dojít k distribuci jak v rámci hlavního, tak sekundárního řízení a může se stát, že nárok potom Eh, eh, je takzvaný preferenční nárok podle francouzského řízení a normálním nárokem v druhém státě <clears throat> Zde máme článek, který to upravuje, například jestliže první distribuce je provedena ve Francii a potom druhá eh, v Nizozemsku, potom jakým způsobem by mělo se v Holandsku přistupovat k tomuto nároku, pokud se jedná o preferenční nárok, tak jak to bylo stanoveno podle francouzského zákona. Já vás nebudu teď zdržovat eh, detaily této situace, jenom bych chtěla říci, že neexistuje žádné pravidlo eh, v tomto eh, nařízení, které by se zabývalo právě <clears throat> těmito právě. Například je něco nárokováno ve Francii, a věřitel tedy si trvá na tomto nároku ve Francii, ale podle tohoto nařízení ne, neříká jasně, jakým způsobem se k tomu mělo přistupovat eh, v Nizozemsku. Další věc, o které bych se chtěl eh, zmínit, jsou ty reorganizační plány a sekundární eh, řízení v současné době. Tady také se nic neříká v tomto nařízení o tom, jaký bude mít efekt reorganizační plán na, z prvního hlavního řízení na aktiva Eh, o kterých se bude jednat v sekundárním řízení. Dále se to týká také rozsahu působnosti jednotlivých dohod. I zde uvedu příklad. Eh, vycházíme z toho, že byla zahájena eh, holandské řízení, existují provozovny také ve Francii a proto sekundární řízení bude probíhat ve Francii. Předpokládejme, že tak firma stále ještě existuje, že Eh, také například eh, prodloužila eh, leasingové smlouvy, například ve Francii, pokud se bude třeba o auta. A otázka je, kdo vlastně může ukončit tuto dohodu o pronájmu. <clears throat> Může to udělat likvidátor z hlavního řízení, nebo je to věc, kterou by měl naopak udělat likvidátor, který je jmenován pro sekundární řízení. Čili je to otázka rozsahu působnosti v rámci takovýchto řízení. A tato eh, otázka také není zodpovězena eh, tímto nařízením a myslím si, že i to by bylo vhodné pro revizi. Je to věc důležitá a to nejen proto, že může existovat určitý rozdíl mezi tím, jakým způsobem likvidátor ukončí takovouto smlouvu, ale v okamžiku, kdy je takováto věc rozhodnuta, je, kdy je rozhodnuto, podle eh, kterého tedy toho rámce se to bude upravovat, tak potom to znamená také, jaké zákony se na to budou automaticky vztahovat, protože to hlavní pravidlo, které se platí, je to, že jestliže například holandský eh, eh, likvidátor skončí smlouvu podle eh, holandského zákona, tak potom je otázka, jestli také francouzský likvidátor může provést to samé na základě francouzského zákona. Pak je to ještě otázka těch eh, skupin eh, různých firm a společností, o tom hovořil Neil, já eh, nebudu už k tomu nic říkat. Ta, ta poslední otázka se potom týká toho, jestli ty otázky související s harmonizací by se měly také dostat na program související s revizí tohoto nařízení Insol Europe tomu již vydal zprávu, ostatně i řada řečníků již o této otázce hovořila. Takže já si myslím, že eh, asi eh, už jen poděkuji za to, že jste mi dali možnost o těchto věcech s vámi hovořit. Děkuji. Srdečné díky za toto rozsáhlé eh, vylíčení podstaty tohoto problému. A teď se obracím na kolegy jste už tak eh, zničeni tou masou informací, nebo se chcete na něco zeptat? Takže kolega má slovo. Děkuji, pane předsedo, jenom tři velmi krátké otázky. Nejsem si jist, kdo by mi poskytl nejlepší odpověď na ně, ale za prvé. A eh, vy jste se to krátce dotkl na eh, začátce. To, to je hierarchie věřitelů a jednotlivých úprav. Jestliže tady dojde ke sporu mezi Francií a Německem nebo Francií a Holandskem, tak kdo bude, kdo učiní po jako definitivním rozhodnutí o tom. E, a pak, co se týče obcí, jaké tady máme, e, jestli, jak to vypadá s tou administrativou nebo reorganizací, e, ať tomu budeme říkat jakkoliv, kdo může toto vyřešit. Když tady máme skupinu podniků, Neil o tom hovořil, jestli komi, um, bude mít jiné požadavky eh, na eh, sekundární řízení, anebo jestli bude sekundární řízení pokračovat. Kdo tedy eh, toto vyřeší, ukončí tu otázku a poslední bod, vy hovoříte o harmonizaci, mm, protože tady máme rozdíly mezi různými právními systémy zvláště mezi eh, systémem obecného práva, tak jak eh, funguje ve Velké Británii a v Irsku. A pak tam máme další právní systémy, dokonce ani soudci se možná nedohodnou. Ehm, ehm, si je tady požadavek, aby se určité věci změnily a máme tady zkušenosti bezprecedenční a to může znamenat, že eh, soudci někdy se opřou o jurisdikci ehm, občanskoprávní nebo o jinou. Kdo teda zase udělá to definitivní rozhodnutí, jaký zákon by se měl, jaké právo by mělo být uplatněno? Ano, děkuji za tyto otázky. Myslím si, že se pokusím odpovědět na první a třetí otázku a Neil pak odpoví na otázku druhou. Co se týče toho pořadí kategorizace, současný systém a insolvenční řád padá tak, že když máme sekundární řízení, tak tento majetek je vyčleněn nebo je vymezen a pak máme hlavní řízení a e, to, e, je, je to, ten majetek je rozložen podle kategorie, když máme třeba hlavní řízení v Holandsku, tak e, to se bude to řídit podle holandského práva a v rámci sekundárního řízení se bude pak se bude pak aplikovat ehm, právo toho jiného státu, v tomto případě Francie. A to je důvod, proč se uplatňuje článek 20, který eh, se zabývá mm, touto otázkou, protože eh, když třeba eh, ehm, tady máme věřitele, který je ve Francii a tento obdržel 50% ve Francii Ehm, zatímco běžní věřitelé nedostali nic ehm, a pak došlo eh, k tomu k rozložení v Nizozemsku a pokud je to běžný věřitel v Nizozemsku, tak ten nejprve musí dostat těch 50% a pak se o ně podělí s ostatními. To znamená, je tady určitý mechanismus ehm, v rámci insolvenčního řádu. A co se týče harmonizace, Existuje několik otázek, které musí být rozlišeny. Když diskutujeme o harmonizaci v našem mm, dokumentu, tak jsme se hlavně soustředili na otázky mm, související s mm, eh, insolvenčním zákonem, jako například zahájení řízení nebo o verifikace požadavků, nároků a reorganizační plány. A myslíme si, že tyto otázky nejsou příliš eh, propojeny s zvláštnostmi různých právních systémů, protože tyto otázky eh, ty se jednodušeji harmonizují než eh, v záležitosti jako jsou mm, mm, žaloby nebo věci, které jsou velice rozdílné v rámci jednotlivých právních systémů. A to je jeden z důvodů, proč eh, jsme přišli s naším návrhem. Jsou tu dva aspekty. Jednak pravděpodobně je jednodušší eh, to zharmonizovat a za druhé eh, je důležité, aby eh, v insolvenční řízení bylo možné mít podobný reorganizační plán ve všech členských státech. Nejsem si jist, jestli jsem tímto odpověděl na vaši otázku. Děkuji. Co se týče té otázky skupin společnosti, myslím si, že dost často ta matka vlastně eh, nemá žádnou hodnotu, protože velice často v té eh, matce eh, vlastně jsou pouze obrovské dluhy a také jsou tam akcionáři. A pokud to není ten absolutní, pokud to není ta absolutní matka, to může být ta podmatka, abych to tak řekl. Ehm, jsou ještě jiné situace, o které jsem zatím nehovořil, a sice zde v Evropě eh, vlastně mohou existovat tři životaschopné podskupiny, podfirmy a můžeme řešit jejich situaci jednotlivě a ty, takovéto skupiny mohou i, takovéto podniky mohou i nadále potom podnikat. My se tedy zabýváme e, takovouto otázkou, jestli existuje nějaký jeden komi, který v podstatě e, je nad všemi těmi skupinami, nebo e, jestli e, se nejedná o nějaké centrum e, vlivu, ale v každém eh, případě se snažíme respektovat individuální eh, právní subjekty. V praxi to funguje, pokud eh, můžeme koordinovat ta jednotlivá řízení. Před řadou let Eh, já vím, že jsme měli případ, eh, kdy byly firmy nejen v Irsku, ale také na Středním východě, východě a nám se podařilo přistupovat k něm, k něm ke všem, jako by to byl jeden celek, ale ne každá společnost eh, byla v rámci této skupiny zachráněna. Je to jako když prořezáváte křoví na jaře. Zkrátka musí jít pryč. Děkuji. Děkuji. Další otázky? Já v této souvislosti eh, s polem působnosti bych se chtěla zeptat, zda jste se zabývali také nenaplněnými nároky eh, z hlediska mm, pracovních smluv, protože eh, v některých zemích je toto pojímáno velice úzce a někdy zase velice široce. Já jsem, eh, jasně jsem jist, jsem to úplně rozuměl. Eh, hovořila jste o nárocích, eh, které nejsou splněny v rámci insolvenčního řízení. Někdy je možné, například pokud se to nevyřeší v jednom řízení, že se podaří to vyřešit v řízení dalším, ale Jedna z charakteristik insolvenčního řízení je to, že zkrátka existují nároky, které nejsou e, uspokojeny. To je zkrátka tak, v podstatě pak existují tři e, řešení. Jednak, že se realizuje ten reorganizační plán, který zohlední tyto nároky. Za druhé, ta druhá možnost potom je, a to se týká spíše jednotlivců než firem, E, a sice, že e, takový, e, ten, ta společnost v úpadku je zbavena těchto povinností splnit tyto nároky a v případě podniku často dojde k rozpuštění firmy hned po skončení insolvenčního řízení a pak se to řešit nedá. A někdy ty nároky zkrátka zůstanou i po v tom řízení a pokud tato firma nebo pokud takovýto jednotlivec eh, nezíská eh, eh, žádný majetek, tak potom věřitele mohou být. Já bych to doplnil asi takto. Většina zemí v Evropě má stanovené takzvané eh, vládní eh, eh, zabezpečovací sítě, které vlastně řeší některé tyto nesplněné nároky. A potom opět můžeme hovořit o určité prioritizaci, opět jsou tady ale určité hranice protože někdy se dostáváme do situace, kdy to jsou již nezaručené nároky. Většinou se jedná o kombinaci té eh, zabezpečovací sítě, která, kterou zajišťuje vláda. A eh, to souvisí hlavně s těmi nároky eh, pro zaměstnance. To většinou se jedná o mzdy které nebyly proplaceny více než tři měsíce. Například v Číně se jedná často o mzdu, kterou nedostane zaměstnanec po dobu až dvou let, ale existují rozdíly eh, v jednotlivých systémech. V některých těchto systémech zaměstnanec eh, dostane maximální částku, v jiných členských státech eh, dostane jenom v hodnotu té mzdy. To bylo nedorozumění. Já jsem především chtěla hovořit o odměně za práci. To, co jste řekli, je jasné, ale vzhledem k tomu, že zde existují národní rozdíly, do jaké míry tento pojem je eh, vnímán úžeji nebo šířeji. Takže mě prostě zajímalo, jestli jste se s tím eh, zabývali protože ten pojem může být velice úzký, ale může být také interpretován velice ze široka. To myslíte tak, že tato pravidla by měla být harmonizována? Dobře, to není otázka, kterou jsme diskutovali. To ne. Protože Eh, hlavně si myslíme, že je to záležitost majetkového, eh, majetkových práv jednotlivých členských států. A ano, to je problém, protože vlastně to souvisí se sociálním zabezpečením, které vlastně běží. A tady existuje zajištění tohoto sociálního zabezpečení a tady jsou rozdíly protože eh, kdybychom to chtěli harmonizovat, tak bychom museli harmonizovat také systémy sociálního zabezpečení a to je samozřejmě velmi obtížné. Mohli bychom eh, minimálně tedy koordinovat eh, systémy sociálního zabezpečení. Já mám také otázku. Pokud jsem to všechno správně pochopil, to nevím, jestli jsem to správně pochopil, tak vy doporučujete následující pořadí. Jakési řešení na třech úrovních. Já se na to ptám proto, protože i smysl té práce, kterou my děláme, by měl vlastně vyústit v legislativní návrh a jaký, jakousi zprávu. To by se mělo odsouhlasit kvalifikovanou většinou, musí na to reagovat komise, která by případně předložila návrh na další rozvíjení insolvenčního řízení a práva. Pokud jsem to dobře pochopila, já to budu opakovat, pak říkáte, v některých oblastech harmonizace je smysluplná, Eh, pan Fritz tady udělal seznam těchto oblastí. Harmonizace znamená směrnici, podle mě. To znamená, že budeme upravovat eh, určité oblasti, které by musely členské státy pak prosazovat. Ale vedle toho je druhý stupeň a to je problém přeshraničních činností, eh, přeshraničních podniků. A tady já mám dojem, tak jako na první pohled, že toto se nemůže vyřešit pouze směrnicí. Eh, myslím si, že možná by tady mělo být nařízení, to znamená, to by mělo zakotvit některé úpravy. Například, že eh, musí tady být jakési sjednocení z hlediska přeshraničního správce nebo přeshraničního soudu, který by byl tedy příslušný v této otázce. Nějaký zástupce tedy insolvenčního postupu. Takže to by se mělo řešit nařízením. A pak je tady třetí eh, bod, eh, kde se hovořilo o zlepšení existujícího nařízení z hlediska použitelného práva. To znamená, Máme tady některé oblasti, které nejsou harmonizovány, takže je dobré zjistit, jaké uplatnitelné právo by se dalo použít v členských státech. Takže jsou tady určité tři stupně této harmonizace. Pochopil jsem to správně nebo špatně? Můžete pod, jak si potvrdit toto mé vnímání? Nevím, kdo z vás odpoví na tuto otázku. No, ne, já si nemyslím, že se pletete vůbec. Já si myslím, že naopak jste skutečně shrnul velice dobře to jádro té celé záležitosti. Ehm, e, ty potřeby pro harmonizaci, vy jste použil slovo procesní a to v podstatě shrnuje všechny ty aspekty, eh, e, ve kterých, ve kterých hovoříme o potřebě harmonizace. Dobře, takže srdečné díky. Máte ještě další otázky? Nebo pan Cooper už to všechno schrnul? Nikdo další se nehlásí, takže bych vám velice poděkoval. Myslím, že to byl velice užitečný workshop, který podstatným způsobem usnadní naši práci. Ještě jednou vám děkuji a tím pádem nyní už se vrátíme k normálnímu programu. Bude to krátké, máme bod 40, to je subsidiarita. Tady máme stanovisko Národního parlamentu a sice z Nizozemska jsme dostali stanovisko Nizozemského parlamentu ohledně návrhu rady, že je to vlastně eh, revize a e, takže u různého také nikdo se nehlásí, takže příští zasedání se bude konat v pondělí 11. dubna. Končím naše zasedání a děkuji.